Okay. Good afternoon, everybody. Eh, odpoledne. Velmi eh, často se stává, že se zdržujeme, takže bychom tentokrát měli začít rychle. S ohledem na všechny otázky, které nás čekají, změnili jsme pořád jednání našeho výboru, takže začneme bodem 14, což je i zpráva o internetovém um, trhu a představí to uh, pan Guzda z MCDDA, paní Vasila z Europolu. A pak komise k tomu může připojit nějaké další body k internetu a drogám. Asi si vzpomínáte, že 5. dubna všechny organ, obě organizace eh, nastartovaly druhou zprávu o eh, trzích s drogami, jak řešit eh, prodej drog online v kontextu dalších výzev. To je velká výzva pro Unii i třetí státy, výzkumníky, občanskou společnost a relevantní evropské agentury a mezinárodní organizace. Takže je dobré, abychom se podívali na to, co se momentálně děje a pan Gozdil má slovo. Děkuji. Drahá paní předsedkyně, cíní poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a výboru Líbe, dámy a pánové, je mi nesmírným potěšením představit druhou zprávu o eh, evropském trhu drogami, která byla nastartována minulý, eh, minulý úterý s komisařem Avramem Poselem a Robinem Wrightem z Europolu. Tato zpráva vychází ze syntézy operačních spravodajských informací a informací poskytnutých Europolem spolu s výzkumnými údaji, statistikami, informacemi, které jsou dostupné z pokračujícího monitorování e, drogové situace ze strany MCDDA a její sítě národních e, bodů. A právě tím je ta zpráva jedinečná, protože poskytuje strategickou analýzu, která je možná jedině prostřednictvím integrace údajů, zpravodajských údajů a kontextuálních informací z různých zdrojů, které eh, spolu nevždy eh, dobře spolupracují a v zájmu také snížení eh, poptávky, nabídky. Co se změnilo od poslední zprávy? Nové je, nová je znalost eh, toho, že eh, při spolupráci s Europolem eh, tu máme nový potenciál. Poprvé jsme odhadli velikost nelegálního trhu drogami v Evropské unii. Je to alespoň 24 miliard eur ročně. Ten rozsah je 21 až 31 miliard a mám k tomu metodickou poznámku. Poprvé vycházíme při tomto odhadu ze stávajících informací, které byly schromážděny napříč celou Evropskou unii. Počínaje údajů eh, o lidech, kteří se léčí eh, z, ze závislosti a konče tím, co víme o spotřebě jako takové. Takže samozřejmě, že budeme dále zpřesňovat tento odhad a um, dále k tomu uspůsobíme tento nástroj a budeme se blížit té reálné částce. Pravděpodobně spíš tedy ta reálná spotřeba je, se blíží tom, té horní hranici, ale každopádně minimálně asi to bude, dva, asi to bude těch 24 eh, miliard. A jinak je to rozděleno takto. 38% je kanabis, 28% heroin, 24% kokain. A pak měníme trošku kategorii k těm drogám, které mají nižší podíl na trhu. 8% amfetaminy a 3% extázy a nebo MDMA. A možná řeknete, a ho, hovořilo se o také zvýšování spotřeby těch nových psychoaktivních látek, které často jsou otevřeně prodávané jako náhrada nelegálních drog. Zatím nemáme odhad, ale je pravda, že počet, typ a dostupnost těchto uh, psychotropních látek se nějak nesnižuje. A v loňském roce jsme spolu s Europolem identifikovali 100 nových látek, které eh, nám byly nahlášeny vůbec poprvé. A systém včasného varování, koordinovaný MCDDA, monitoruje 560 minimálně těchto látek, z nich 78% se objevily v uplynulých pěti letech. A tady dovolte ještě další poznámku týkající se toho, co to znamená, jaký to má dopad, jaká je pracovní zátěž, jaký je význam tohoto systému včasného varování. Nejde jen o detekci nových látek. Jde také o to, abychom nadále kontrolovali, zda se znovu objevují, mizí a co se s nimi děje. Právě proto dlouhodobě to představuje velmi značnou zátěž pro všechny agentury, které jsou zapojeny do tohoto procesu. Pro každou z těchto látek nebo skupinu těchto látek, které jsem zmínil, zpráva předkládá ucelenou analýzu situace a navrhuje také některé akční body. A to po iniciativě, kterou e, přijal Europol už po první zprávě. Zpráva také popisuje čtyři hlavní způsoby, jimiž ovlivňují eh, tyto trhy společnost. Jednak je tu návaznost na další zločinecké činnosti a terorismus, dále dopad na eh, legální podniky a ekonomiku, za třetí korumpování vládních institucí a jejich přepínání a negativní eh, širší společenský dopad třeba prostřednictvím zločinnosti, která souvisí s drogami, nebo poškozování životního prostředí, poškozování uživatelů eh, a jejich rodin a celých společenství. A dále analyzujeme hlavní hybné síly eh, drogového trhu, jsou to síly související s globalizací a ty hrají svou roli i tady. Jak předsedkyně zmínila a zmínil to také pan Avramopoulos, je tu důležitá role vlivu internetu v drogovém obchodu, protože přes něj se lze jak prodávat, tak i zkracovat dodavatelský řetězec. A při, snižuje se eh, možnost eh, policejních orgánů zasáhnout. Je to, není to jediná výzva, ale jedna z velkých výzev. A jinak eh, ty hybné síly jsou jasné. Zisk a moc. Pokud tomuto rozumíme, rozumíme širšímu vlivu, který to má na společnost, tak to je kritické, máme-li omezit eh, zločinnost související s drogami a vyvíjet nové strategie a chránit eh, zdraví, bezpečnost a prosperitu našich občanů. V neposlední řadě je tu také pochopení, že koncepce trhu s drogami, jak jsme, to, jak jsme ho definovali, je takový, kde eh, nabídka interaguje s poptávkou. Abychom byli schopni řešit negativní dopady drogového trhu jak pro jednotlivce, tak i pro celou společnost, je důležitá prevence, léčba, snižování škod, sociální rehabilitace, to všechno je stejně důležité jako snahy o omezení eh, dodávky. Dámy a pánové, drazí kolegové, od doby, kdy jsme posledně vydali tuto zprávy, zprávu před třemi lety, jsme byli svědky eh, zrychlení té rychlosti, s níž se tento trh mění. Kulturně sociální změny, širší kriminální činnost a zvýšená komplexnost a interaktivita činnosti Eh, zločineckých skupin v Evropě. Nové agresivní marketingové strategie na využití internetu pro zvýšení produkce, ale také v zájmu dosažení a vytvoření nových trhů hrály rovněž významnou roli v plynulých letech. A dnes eh, čelíme různým prioritám terorismu v jádru Evropy, členské státy, které musí čelit masové migraci, rostoucí nestabilita a konflikty v zónách blízko Evropské unie. Podívejte se, co se stalo v uplynulých několika letech na Ukrajině, v Syrii a v nedávné době také na Jižním Kavkazu nebo v subsaharské Africe. Tyto faktory vytváří naprosto eh, ideální podmínky, které mohou podkopat úspěšné drogové politiky, které Evropa má. A právě proto tato zpráva představuje důležitý a důležitou a včasnou připomínku – toho, že si nesmíme dovolit ztratit ze zřetele eh, situaci na poli obchodu s drogami a musíme nadále eh, vytvářet lepší analýzy a přidanou hodnotu. Můžete se spolehnout na závazek MCDDA, spolupracovat, že bude spolupracovat s Europolem a dalšími agenturami, evropskými institucemi a členskými státy při řešení této významné výzvy. Děkuji. Děkuji. Nezmínil jste jenom eh, dopad eh, používání drog na jednotlivce a na společnosti jako celek, ale také vazby na další typy trestné činnosti a také ten kriminální aspekt uvnitř eh, drogové oblasti. Tak proto dám hned slovo Vasiliausovi, panu Vasiliausovi z Europolu. Prosím. Děkuji. Poprosím o slajdy. Nezákonná výroba eh, drog eh, znamená, eh, mm, představuje jeden z nejinovativnějších a nejvíce rostoucích trhů v Evropské unii. Je to stále složitější a je to také navázané s jinými typy trestné činnosti, jako je terorismus, a představuje to tedy hrozbu vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Jak říkal ředitel MCDDA, Odhady jsou, eh, že se to eh, vejde do 25 miliard eur eh, ročně. A to se týká roku 2014. V mezičase už také jsme byli svědky dalšího přítoku informací, pokud jde o velké záchyty. Takže možná tohle číslo vlastně je příliš nízko posazené na to, aby bylo reálné. Nicméně budeme eh, spolupracovat eh, v nadcházejících letech na jeho zpřesnění. Pokud je o skupiny organizovaného zločinu, tak Europol má za to, že působí více než 3 skupin organizovaného zločinu v Evropské unii. A jedna třetina eh, z nich je nějakým způsobem zapojena do obchodu s drogami. Z té jedné třetiny, dvě třetiny jsou eh, zapojeny do eh, obchodování s eh, různými drogami. To znamená ne s jednou, ale s různými. Skupiny organizovaného zločinu fungují v různých sektorech a zemích, takže už nejsou vyvezeny podle lokality nebo národnosti. Eh, jsou naopak schopné fungovat mezinárodně a zaměřují se na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. Eh, organizované eh, skupiny v oblasti obchodu s drogami se liší, pokud jde o počet členů a typ aktivit. Jsou tady dobře etablované sítě, které fungují na globální úrovni, ale také zaznamenáváme menší regionální distribuční sítě. používají dobře eh, v eh, zavedené transportní cesty a infrastrukturu. Hlavní eh, přístavy jako Antwerpy, Rotterdam a Hamburg jsou přístupem na trh jak pro legální, tak nelegální komodity, které přijíždějí každý týden v velkých zásilkách. Také dále používají šíření drog v balíčcích také vidíme nárůst drog v oblasti námořní dopravy, eh, nižší eh, náklady na dopravu a komunikaci. Poskytují podmínky pro zvýšení efektivitu eh, fungování kriminálních sítí a vytváří to zisk nebo nárůst efektivity pro ty, kteří v tom působí. Ty trhy jsou stále diverzifikované. Jsou standardní ceny, pardon, cesty, pro eh, přísun drog, ale eh, objevují se i nové cesty. Například pokud jde o metamfetamin, který se vyrábí v západní Africe, tak ten se do Evropy dostává stejně tak jako do Austrálie a Japonska, nebo heroin eh, přichází přes Jižní Afriku do Evropy. Výroba drog stále více probíhá blíže samotným spotřebitelům v EU. To tež platí i pro syntetické drogy a pro eh, kanabinoidní rostliny. Globalizace umožňuje snadný eh, přenos vědeckého a technologického know-how, tedy online eh, můžete dostat metodiku a pak můžete šířit obchod všude. Organizace také roste. Pokud hovoříme například o prodeji v, eh, takzvaném, v oblasti tzv. černého internetu, tmavého internetu, tak eh, mm, tam eh, roste a pokračuje. Pokud je o vazbu mezi drogami a terorismem v Evropské unii, v unii, tak tady nemáme dostatečné doklady takže si myslíme, že v současné době neexistují žádné systematické vazby mezi drogami a mm, terorismem, ale jsou tady jiné vazby, a to sice takové eh, příležitostné. Ty případy, které řešíme v Europolu, mm, kde podporujeme členské státy, souvisejí především s historickými eh, daty, která, eh, které se týkaly zahraničních bojovníků. A jak říkám, systematické eh, vazby se nám v tuto chvíli nejeví. Další slide, prosím. Pokud jde o, o toky konopí, tak jsou to větnamské a nizozemské eh, skupiny organizovaného zločinu. Eh, organizuje se produkce v několika ženských státech šíří eh, poznatky o tom, jak zvýšit eh, hladinu THC, nebo si navzájem poskytují eh, zařízení k pěstování konopí. Souvisí to také s násilím mezi těmi skupinami a také to souvisí s skupinami, které obchodují s lidmi. A samozřejmě se tady také jedná o krádež identity. Eh, také je zde trh pro eh, kanabinoidní pryskyřici, kde jsou hlavními distribučními, eh, kde jsou znázorněny, tady vidíte hlavní distribuční místa. Z Albánie přichází, přichází osivo pro výrobu, ale také se zapojují do distribuce pryskyřice pocházející z Afghánistánu do dalších eh, zemí EU. Potenciálně eh, významný vývoj v oblasti eh, pryskyřice z Maroka je použití lodí k dopravě na východ středozemním mořem kde organizované eh, skupiny mohou eh, využívat nestabilní bezpečnostní prostředí. V prosinci minulého roku Europol podpořil talinské úřady v operaci, ve které bylo zabaveno 14 tun konopí eh, na panamské lodi a, a Vlastně zatčení gruzínských gruzínské posádky. Pomáhali tomu řecké a španělské úřady také. Tohle je jenom jedna z, eh, jedno z, eh, jeden z řady záchytů eh, konopí ve středozemním moři od června minulého roku. Takže pokud si spočítáme celý rok, tak jsme měli nějakých 60 tun záchytů a několik set kilogramů kokainu a souvisí to eh, a je to víceméně eh, jenom jedna jediná síť. Takže v rámci operace Liberty International proběhla celá řada operací a Europol a spolehal tady na to eh, tady podpořil celou řadu ženských států v této operaci. Pokud je o pašování heroinu, tak ty rozdíly jsou, že velké zásilky heroinu přijíždějí do Evropy a jsou zachycovány stále častěji. Stále častěji ale jsme eh, svědky příjezdu zásilek velkých přes 100 kg a dokonce někdy i jsou to tunové zásilky, kde před dvěma lety eh, jsme zabavili asi dvě tuny ale to v Zemsku jednu tunu několik set kilogramů heroinu. Takže ty eh, velké eh, částky jsou, eh, velká množství jsou stále častěji zabavována. Teď nedávno vznikly nové dvě trasy vedle balkánské trasy. A sice přes Jižní Kavkaz ze Syrie a Iráku. I když pokud jde o tu hlavní trasu, tak tam Turecko zůstává hlavní branou, pokud o heroin do Evropy. Výroba se také přibližuje k Evropě. Podařilo se nám nalézt eh, z podporu členských států laboratoře, eh, které změní eh, morfin na heroin. A ve Španělsku a třeba v České republice jsme nalezli něco takového. A kromě těch laboratoří bylo zachyceno velké množství heroinu, morfinu a prekurzorů. Potom pakistánské eh, organizované eh, skupiny stále dominují tomuto, eh, tomuto odvětví. Pokud je o kokain, tak tady nebudu popisovat celý ten graf. Tady vidíte, jak je to pěkně barevné. V zásadně to znázorňuje ty trasy, jenom velice stručně tedy jak námořní, tak eh, letecké trasy jsou používány pro přepravu kokainu do Evropy. Eh, Kolumbie, Brazílie a Venezuela jsou hlavními eh, body, odkud pochází kokain. Ve Střední Americe stále více tedy narůstají příležitosti pro přepravu kokainu do Evropy trasy, které se používaly pro jiné drogové látky než kokain, se teď už používají také eh, na, eh, pro kokain. Například eh, ta hm, konopí z Maroka přes Nizozemsko do Evropy, tak tahle trasa se teď také používá pro kokain. Stejným způsobem. Další slide. tohle dovoz do Evropy tady akorát eh, víte seznam těch eh, míst vstupu. Eh, používá se celá řada metod eh, pro eh, pašování kokainu. Jsou to různé typy eh, kurýrů, eh, námořní kontejnerů. Eh, námořní kontejnery se používají stále častěji. Hlavní evropské přístavy, jak jsem říkal, eh, Rotterdam a Antwerpy jsou důležité eh, důležitými body, i když eh, i v dalších západoevropských přístavech se pohybují skupiny organizovaného zločinu. Dovoz eh, kokainu, který si vyžaduje chemickou úpravu, představuje zásadní problém. A pokud jde o dovoz, tak my v zásadě opakujeme to, co eh, eh, tedy pro metody ripon a ripoff, které se používají v stále eh, větší míře. Ten, a to pašování drog se také šíří mnohem více než dříve, ale je vidět, že jsou tady stále velké kolumbijské kartely nizozemské, eh, britské a španělské eh, skupiny organizovaného zločinu jsou do toho také čím dál tím více zapojeny a distribuje se přes tedy Nizozemsko a Španělsko hodně. Skupiny organizovaného zločinu eh, z Balkánu jsou také vznikající hrozbou v souvislosti s pašováním kokainu. Eh, usazují se v různých zemích, buď ve zdrojových zemích, jako jižní, v zemích Jižní Ameriky, nebo v transitních zemích, jako Jižní Afrika. A o tamtud eh, působí. Tady vidíte eh, různý způsob pašování kokainu. Tohle je zabavené z kontejneru. Během inspekce se zjistilo že eh, ve dřevě jsou díry a tam bylo více než 400 kg kokainu. Ten kontejner eh, opustil eh, jinou zemi v EU. A přes 100 kg kokainu bylo získáno v rámci metody Ripov. A to znamená, že možná eh, různé sítě měly použít ten týž kontejner pro eh, dodávku eh, jejich látek na své trhy. Jestli je to nová metoda, tak to nevíme. Nebo jestli to máme něco trvalejšího, nevíme, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Tady syntetické drogy. Syntetické drogy tradičně se vyrábějí v Evropské unii a nejvíc, co se to vyrobí v EU, se také spotřebuje v EU a to, to vede k zásadnímu eh, posunu uvnitř EU. Mapy eh, eh, na levo vidíte odhalená místa výroby. Je to na základě nástroje pro sběr dat, který jsme vypracovali s MCDVA. A data ze členských států eh, tady ukazují docela eh, zajímavý eh, zpravodajský obrázek. Tady zase vidíte tu hustotu a oblasti, kde se drogy vyrábějí. Pokud je o syntetické drogy a organizovanou trestnou činnost, tak tady máme žádné novinky. Tady jsou e, nizozemské, německé, britské a belgické e, skupiny, zejména pokud je o MDMA a amfetamin. Také e, v psychedelicích působí a MDMA a amfetamin vyráběné v eh, Belgii a v eh, Nizozemsku eh, také fungují v jiných a Větnamci v České republice například diversifikovali do metamfetaminu. Teď k prekurzorům. Ten se stále více pašuje na evropské úrovni. Tady je zásadní záchycemi tun BMK v Polsku. Hlavní podezření eh, polský státní příslušník byl eh, zatčen tedy, obviněn s eh, věcí, jako je pašování dokladů a tedy pardon, falšování dokladů a tak dále. Případ ještě probíhá. Nové psychoaktivní látky. To je globální problém, nejenom v Evropské unii. Já tady nebudu číst ten text, ale je tady několik důležitých bodů. A tohle eh, vlastně eh, je založeno na případě eh, před několika lety tady v Belgii. Tak byla odhalena výrobna MPS, a policie eh, zabavila taky nějakých 285 tisíc balení těchto NPS na skladě. Když si vezmete, že jeden balíček stojí nějakých 29 eur a vynásobí 285 tisíc, tak to bylo za nějakých 7 milionů eur. A to díky eh, investici nějakých 300 tisíc eur do chemických látek a výrobního zařízení. Takže za 300 tisíc eur dostanete 7 milionů eur. A to hovoříme jenom o tom skladu, ne o tom, co už vyrobili. Takže je tady obrovský, obrovská výnosnost a to je přitažlivé pro pachatele. A tady máme poslední stručný případ, to souvisí s internetem operace, kterou, která byla vedena v Maďarsku před čtyřmi lety. Byl začen eh, jednotlivec eh, za prodej MPS. To je na této eh, webové stránce Dexterchem Store. Ten prodával téměř tisíc dávek MPS každý týden. ale byl zatčen a rolová byla uzavřena. O dva roky později, v roce 2014, byl ten webový eh, obchod znovu v provozu, i když jeho provozovatel eh, byl eh, ve vazbě. Tady se ukázalo, že noví provozovatele nemají žádné vazby na tom o tom předchozím opera, na toho předchozího provozovatele, ale zákazníci to znali, tak oni mu ukradli značku. Maďarské úřady s podporou některých dalších členských států odhalili organizovanou skupinu, která stála nejenom za těmito webovými stránkami, ale i za dalšími. Použili stejný modus operandi. Eh, oni eh, objednávali látky z Číny, převáděli peníze eh, přes Western Union, byli to mladí nezaměstnaní s určitým určitými, uh, s určitou trestní historií a byli dobře strukturovaní. A v zásadě se pokoušeli vyhnout distribuci nějaké nové látky. Když byla nějaká látka zařazená na seznam, tak ji okamžitě vyprodali, už dál neprodávali. Tohle jsou tedy další webové stránky, které oni provozovali poměrně opatrně, nebudu zakázat do detailů. V červnu 2015 oni prodali NPS, která se jmenovala Facebooková tableta a která vedla k hospitalizaci 15 milých lidí během jednoho večera. Tahle Facebooková tableta nebyla zakázána tehdy, takže úřady eh, eh, hledali další zákazníky a našli tam celou eh, řadu tedy zakázaných látek a dohromady bylo tady nakonec zatčeno šest lidí u těch nových psychoaktivních látek. Tohle jsou jenom výsledky téhle konkrétní operace, kterou vedlo Maďarsko a některé další členské státy. Tak, to je všechno ode mě. Děkuji. Děkuji vám. Eh, rádi jsme vyslechli tuto zprávu a především tu zprávu o 560 substancích, látkách, které jsou na trhu, eh, když a eh, vezmeme si, o čem hovoříme, o cigaretách a alkoholu, není snadné sledovat všechny ty nové látky, které se objevily. A jsem přesvědčena o tom, že komise chce něco dodat. Není to ovšem nutné, tak se přímo zeptám, zda pan Bouny chce vystoupit. Děkuji vám. A děkuji vám za prezentaci této komplexní zprávy. A také vám děkuji za velmi dobrý příklad úspěšné spolupráce mezi evropskými agenturami a evropskými institucemi. Je to dobrá zpráva a je to dobrý referenční bod pro MCDDA, e pro Europol i pro nás abychom připravili a implementovali strategii pro další léta a je to taky dobrý základ pro politiku, která se zaměří na problémy drog. Jaké jsou zde hlavní výzvy, o kterých jste se zmínil? Za prvé, rostoucí ekosystém a pr- produkce, obchod a distribuce specializují určité skupiny organizovaného skupinu, se eh, specializují a vytvářejí nové aliance přes etnické a geografické hranice. Roste ekonomický význam těchto aliancí v negativním smyslu. Předpokládá se, že to je 21 až 31 milionů euro ročně. Za druhé, koncentrace, pokud jde o množství vytvořených a nově vznikajících eh, geografických eh, míst v Evropě, kde se vytvářejí, odkud jdou eh, konkrétní cesty. Jsou nové zóny, kde se produkují drogy, které přicházejí z druhého konce světa řetězec drogo, prodeje drog se globalizoval a dochází k většímu šíření drog a eh, rovněž znalosti, jak je získat. Eh, eh, roste význam Eh, toho eh, takového té tmy, ve které se daří. Dále je na trhu, jsou snáze přístupné drogy, především ty nové psychoaktivní látky. Jejich dopad je zničující pro ekonomiku, pro eh, zdraví lidí, protože třetina nebo 6 milionů lidí užívá drogy prakticky eh, každý den v Evropě a v některých zemích se přístupy do jisté míry socializují a jsou příklady a důkazy propojení mezi eh, růstem drogového trhu a teroristických akcí eh, a protože z drog se financují teroristické akce. A naše politická odpovědnost je zareagovat jednak na trh, tak jak je, a jednak na hnací síly na tomto trhu. A proto potřebujeme systematickou analýzu a prognózu tohoto trhu a nových modelů užívání drog a je zde totiž i nové riziko pro e, lidi, protože vznikají nebo se užívají nové drogy. Za druhé partnerství mezi všemi, všemi institucemi, které jsou aktivně zapojeny do evropské politiky, jak na celoevropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. Teď mám na mysli aktivity především EMCDDA a e, tyto aktivity všechny jsou nutné pro vytvoření systému včasného varování, tak aby se blokoval přístup k drogám a k novým psychoaktivním látkám. Je zde mnoho kritických bodů a členské státy budou muset tvrdě pracovat na řešeních, která se budou týkat především nových psychoaktivních látek. Neexistující nebo nedostatečná koordinace zvýší veškerá rizika. A za třetí, potřebujeme vyrovnanou politiku, vyváženou politiku proto, abychom snížili Eh, produkci drog. A rovněž se tím eh, vytvořit, se zaměřit na drogy v oblasti veřejného zdraví. A právě proto se tím zabývá i náš výbor a výbor pro životní prostředí, protože eh, v jeho kompetenci je zdraví a veřejné zdraví. A v tomto smyslu mám otázku na pana Guzdila. Jakou kapacitu E, kapacitu, jakou e, co potřebuje EMCDDA, aby mohla lépe fungovat. Potřebuje e, institucionální rámec pro lepší fungování a lepší spolupráci a jak můžeme nejlépe řešit problém nových psychoaktivních látek, protože nejsou známy ještě efekty o dopady eh, užívání těchto látek. Děkuji vám, Nebylo to jenom příspěvek, byla to řada otázek, které jste položil. A teď, když eh, přemýšlím o číslech a o zisku 24 miliard euro, když máme problém najít 6 miliard na dohodu s Tureckem, tak stojí za to, abychom je, je, by bylo dobré pomýšlet na to, jak zastavit tyto cesty. A e, naše kolegové k tomu budou moc, moci jistě něco dodat. A já mám ještě otázku na Europol. Když se podívám na ty slajdy, tak jsou různé typy drog a různé cesty, jak přicházejí do Evropy a jak se distribuují v Evropské unii. Je zcela jasné, jak e, ty, jaké cesty se používají do Evropy a v Evropě, nebo se často mění. Je to těžké tyto cesty sledovat, takže napředám slovo panu Kuzdílovi. Děkuji vám. Chci poděkovat panu Bonimu za velmi pozitivní um, komentáře. A e, i obecně chci poděkovat celému výboru za setrvalou podporu práce EMCDDA. Pokud jde o vaši otázku k zdrojům a prostředkům, tak víte, že se chystá nová legislativa, ohledně přístupu k novým psychoaktivním jevům, která zahrnuje zatím tři kroky. Systém včasného varování, systém vyhodnocení rizik a pak opatření, která přijímá Evropská unie eh, v boji s těmito látkami. Včera na Koreperu padlo rozhodnutí, že bude omezena revize nařízení o MCDDA. Minimum co, to, co potřebujeme, je, že to, co je podstatou eh, síly stávajícího systému, by, by mělo, mít, mělo figurovat i v novém nařízení. Ale to nestačí k řešení nových výzev. A já vím, že v tomto souhlasíme i s vaším výborem a s komisí. ale na úrovni EID bych si přáli, abychom měli konkrétní finanční výsledky z hlediska zdrojů. Potřebujeme dodatečné zdroje, máme-li se poprat s dopadem tohoto vysokého navýšení v uplynulých letech. Vím, že bude nějaké řešení, vím, že je tu silný závazek ze strany komise členských států na úrovni rady a nepochybuji, že se mohu spolehnout i na podporu vašeho výboru a že tyto požadavky MCDDA budou rovněž podpořené dodatečnými zdroji. Děkuji. Děkuji. Mnoho skupin agentur žádá dodatečné zdroje a možnosti. Snad najdeme nějaké e, i pro vaši organizaci. Vy máte něco k Europolu, pane Vasilikusi? Děkuji. Ke změně těch pravidel a rozmanitosti. Ano, z těchto slajdů vyplývají trendy. Na základě konkrétních případů modus operandi se mění pašování drog není stabilní. Čili je to výzva, ale máme určité prostředky, které můžeme používat. Ale rozmanitost těch tras a metod není ničím novým. Mění se to a my se tomu musíme přizpůsobovat. Vidím, že tím se dospíváme ke konci této rozpravy. Chci vám oběma poděkovat, pánové. Byla to rozsáhlá výměna názoru v tom směru, že jste představili celou zprávu, že je jasné, že není snadné se poprat s touto otázkou. Děkuji za to, že jste se sem dostavili a že jste nás seznámili s takovým přehledem situace. Děkuji. A nyní, kolegové, můžeme přejít rovnou k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je mechanismus o demokracii, eh, právním státu a základních právech. Prezentace, eh, hodnocení přidané hodnoty. První prezentace bude prezentací hodnocení o evropské přidané hodnotě našeho vlastního výzkumného oddělení Evropského parlamentu a dále expertní studie, které byly v tomto eh, kontextu zadány. Bylo to celé na podporu práce, kterou provádí náš výbor ve vztahu k eh, práci zprávě z vlastní iniciativy vytváření nového mechanismu o e, právním státu a základních právech demokracii. Spravodajka paní Intveld je nám k dispozici už od včerejška a bude e, to prezentovat na dalším zasedání Líbe. A nyní chci dát slovo paní Estrid Worum z DGPRS máte slovo. Dobré odpoledne a děkuji za možnost seznámit vás s tímto um, průběžným hodnocením. Na úvod chci zmínit, z čeho toto hodnocení vychází. Když Evropský parlament připravuje nějakou zprávu v souladu s článkem 2025 smlouvy, tato zpráva je automaticky doprovázena vyhodnocením evropské přidané hodnoty. Cílem toho je vyhodnotit potenciální dopad a identifikovat možné přednosti návrhu parlamentu. A v tomto případě to doprovází zprávu paní Intveld, v níž jde o předložení doporučení komisi o Evropském mechanismu pro demokracii právní stát a základní práva. Je to průběžné hodnocení, bere v potaz různé pracovní dokumenty, které zpravodajka a stínoví zpravodajové předložili a bude následně aktualizována. <clears throat> Stavíme na dvou výzkumných dokumentech za CEPS a e, za PEŠ a milie. A hlavním zřetelem je to, že jsou tu v systému některé nedostatky. Je tu určitá mezera mezi e, prohlášením těch zpráv v článku 2 smlouvy o Evropské unii a plněním těchto dodržováním těchto práv ze strany členských států a evropských institucí. Tato mezera má značné ekonomické, sociální, politické náklady. A ty slabiny souvisí s pokračující roz, debatou o, o rozsahu evropské kompetence a ohledně jejich významu. V důsledku toho Existuje nejasné rozdělení eh, práce mezi členskými státy a institucemi a evropskými agenturami, které působí v této oblasti ohledně toho, kdo za co zodpovídá v oblasti monitorování a vymáhání. Jsou to sice hodnotící mechanismy, ale nejsou příliš dobře koordinovány. Za třetí, stávající vymáhací mechanismy nejsou dostatečně efektivní a neřeší stávající výzvy související s eh, eh, právním státem v Evropské unii. Jaké jsou legislativní a nelegislativní politické varianty, abychom překonali identifikované slabiny, bylo navrženo jak v pracovních dokumentech, tak i ze strany expertů, abychom schválili meziinstituční pakt, který by vyjasnil rozsah evropských pravomocí a rozdělení činnosti mezi institucemi a členskými státy. Taková dohoda či pakt by zahrnovala dva hlavní prvky. Jednak roční monitorování o demokracii, právním státu a základních právech, což by vycházelo z, eh, z evropského scoreboardu. Součástí by byl také evropský politický cyklus, trošku jako cyklus politick, eh, evropského semestru, čímž by se zapojili, zapojili národní parlamenty a evropské instituce. Vyjádřím se ke dvou aspektům tohoto paktu. Pokud jde o roční demokraci- eh, monitorování, tak stále ještě jsou tu některé nedořešené otázky <coughs> do té doby, než to bude možno realizovat. Podle smlouvy Evropská unie má mandát zasahovat a chránit své ústavní jádro, to znamená ty hodnoty sdílené mezi institucemi a státy ale jak a jak, do jaké míry, jak daleko, to není jasné. Pak je to otázka právního základu. Roční monitorování může vycházet z článku 352, což byl právní základ pro vznik agentury pro základní práva. A tím může být posílen její, její mandát. Dále je tu článek 70, což je peer hodnocení v oblasti spravedlnosti a vnitra a článek 295, což je základ pro meziinstituční dohody. Může to být také mix těchto základů. Je to také otázka metodiky, pokud jde o scoreboard a monitorování. Zmínila jsem instituční rozdělení práce a ten související s tím problém. A pak otázka související s demokratickou odpovědností. Další slide, prosím. Pokud je o druhý, eh, druhou složku, evropský politický cyklus o demokracii a lidských právech, tak to by zahrnovalo výroční rozpravu v národních parlamentech, meziparlamentní debatu, rovněž roční zlepšení eh, rámce komise pro právní stát, možnost zahájit systematické řízení pro porušení ze strany komise, zlepšení eh, dialogu na úrovni rady. Ovšem Evropská unie může se dožadovat legitimity v této oblasti pouze, pokud bude sama respektovat standardy. Proto ten politický cyklus by měl zároveň vyhodnocovat dopady evropské legislativy v, těchto, eh, v této sféře. Dále otázka přistoupení eh, k Evropské úmluvě o lidských právech je eh, správným směrem. Rovněž se zabýváme náklady a přínosy mm, navrhovaných variant. Ve v akademické literatuře bylo, se často prokázalo, že nedostatečná kontrola korupce nedostatek eh, checks and balances a eh, problémy s eh, majetkovým právem často mají negativní dopady. A v nedávné zprávě o ceně za absenci Evropy se ukázalo, že korupce stojí evropskou ekonomiku 218 až 282 miliard euro ročně. Zájemná důvěra mezi členskými státy je podkopávána případě, že soudní orgány nejsou nezávislé a nedodržují základní práva. A v konečném zůstatku všichni občané jsou tím postižením. Pokud nejsou žádné dopady, tak hrozí jakási nákaza, protože všechny členské státy se podílí na vytváření právních norem. Náklady těchto variant jsou poměrně nízké si by to stálo tak 4 miliony ročně a evropský politický cyklus 7 milionů. Tento nástroj by byl o to uh, efektivnější, kdyby se podařilo najít synergie s mezinárodními organizacemi. A tím vám děkuji za pozornost. Děkuji za informace, za tento přehled. A nyní dám slovo Petru Bartovi z Budapešské univerzity, aby předložil eh, výzkumný dokument eh, CEPSu o eh, potřebě vytvoření evropského skorbodu o demokracii, právním státu a základních právech. Prosím, máte slovo, pane, paní, paní Bart. Děkuji, já vám předložím tedy náš výzkumný elaborát a rovnou požádám o další slide. Evropská unie tedy uh, zahájila uh, své, uh, tedy um, kvůli dosažení míru a stability uh, si stanovala určité základní hodnoty a, a tyto hodnoty jsou uh, v současné době položeny ve článku dvě uh, smlouvy Evropské unii o její fungování tedy. Takzvaná kodaňská kritéria zajišťují, aby Eh, budoucí členské státy eh, už byly schopné eh, dodržovat takovéto hodnoty. Bez ohledu na to neexistuje žádná jiná podobná metoda k dohledu na dodržování těchto hodnot po vstupu do EU. V současné době existuje jeden dohledový mechanismus, asi článek 7, ale ten zatím nebyl použit od svého zavedení do smluv. Ne, protože by nenastaly žádné situace, eh, podle kterých by se zahájilo eh, řízení podle článku 7, ale z eh, nedostatku politické vůle. Jak věci, tak instituce volají po reformě. A tyto reformy přicházejí z parlamentu, z rady, z komise. Procedura před článkem 7 se v současné době testuje v jednom ženském státě a je tady kritika tohoto a sice bylo řečeno, že už tak rozředěný článek 7.1 bude ještě dále více rozmělňován. Už musíme si uvědomit, eh, eh, jak je důležitá debata o eh, vládě zákona. Ta debata se posunula od člán, debaty o článku 7 k debatě o sdílených hodnotách a o jejich vymáhání. Musím říct, že předchozí mechanismy jsou opřené na krizi a nepředstavují eh, nic, eh, co by připomínalo periodické monitorování dodržování členských států podle článku 2. Tedy těch povinností podle článku 2 jsou eh, tedy v usnesení z 10. června 2015 Evropský parlament vyzval k dodržování příslušných hodnot a demokracie a základních práv a, a požádal Rozbetkezen Dimitra Kršanova, a, a to, aby vyřešili tyto, a tedy aby se zaměřili na tyto otázky. Naším východiskem je, že řešení těchto otázek je věc pro evropské právo. Je tady kompetence, proto je to evropská záležitost, evropští občané, těch se to dotýká a, a to nad rámec občanství členských států. Občané i jiných členských států v kontinentálním státě, těch se to také týká. legitimita EU eh, a její eh, rozhodování je ohrožována, pokud eh, nejsou dodržovány tyto hodnoty. A celé, celý velký korpus práva v oblasti vnitra nemůže existovat nebo se nemůže opírat právě o takový vynucovací mechanismus. A jsou tady významné politické a hospodářské náklady Samozřejmě eh, řídí se to principem subsidiarity, eh, takže EU eh, e rozhodně zde nezakračuje proti ústavní samostatnosti členských států. Nicméně zde by naopak se přispělo k naplnění principu subsidiarity. Dalším východiskem je, že evropské právo, mezinárodní právo obecně, Tedy evropské právo je třeba chápat jako prostředek nižší prostředek k zachování demokracie, kde jsou tedy lidé eh, eh, chráněni proti svým nestandardním eh, zástupcům, pokud byla narušena vláda zákona ve státě, kde se někdo zmocnil ústavního systému pokud eh, eh, eh, samozřejmě existuje tady určitá kritika proti tomu, to a taková, takový argument je napadán, a sice, že se jedná o střed z ústavní, ústavních identit tady. Je třeba poznamenat, že v rozklad e, vlády e, zákona e, nemá nic společného s ústavní identitou i u takzvané většinové myšlenky, vlá, myšlenky většinové vlády země. Často se jedná o elitistický přístup, který vládne většině proti její vůli a prezentuje názor některých menšin jako názor většiny. Takže tady je třeba udělat jasnou hranici. Rozmanitost a tolerance jsou dvě základní hodnoty Evropy, ale je třeba jasně dát najevo, které rozhody je třeba oslavovat a které hodnoty ovlivňují nebo by ohrozily evropský projekt. Tolik tedy k potřebě vytvořit nějaké tako, nějakou takovou hodnotící tabulku. A teď i jak, do jaké míry je to možné. Jsou tady eh, různé definice eh, tabulky. My jsme přišli s eh, širokou definicí. Byla by to taková kombinace hodnot, jako je diskuze a dialog, monitorování, měření a hodnocení, benchmarking, supervize a zapojení různých aktérů a metod do tohoto systému. Lze to vnímat jako takový proces, kde se bude používat cyklus přes několik cyklů a různé aktéry. Naše výzkumná skupina a naši respondenti jasně dali najevo, že není třeba znovu objevovat Ameriku. Měli bychom čerpat se stávajících hodnotících mechanismů. Už to existuje, není to nic nového. Máme tady evropskou hodnotící tabulku v oblasti e, justice. Používají se modem, modely Rady Evropy nebo eh, model Greco eh, z antikorupční zprávy EU. Také je třeba spojovat daty z různých zdrojů, provádět analýzy a dělat eh, srovnání, ale to je velmi obtížné. Je to spíš taková alchymie, vzhledem k meteorologickým rozdílům standardních, ve standardních zdrojích a zacházení s daty v těch jednotlivých nástrojích. Dále eh, říkáme, že kdykoliv používáme mezinárodní zdroje, tak je tady pořád ten evropský eh, prvek. Specifičnost toho evropského procesu je třeba zachovat. Jinými slovy, eh, mechanismus vlády zákona nikdy nebude zadán externím aktérům protože eh, vždycky to bude souviset se stávající evropskou politikou a právem, vzájemné uznávání, eh, důvěra, princip eh, lojality a tak dále. Evropská unie by také měla vytvořit svůj vlastní systém, možná aby nasadila vyšší standard než jiné mezinárodní normy. Místo toho, aby byla dána na milost a nemilost zahraničním orgánům, tak si může vytvořit vlastní systém ještě předtím, než externí organizace skonstatují, mm, že není třeba se vzájemně, že, že nelze se vzájemně uznávat. Tohle všechno by zapadalo do harmonogramu evropského semestru a dalo by se to zabudovat i do toho cyklu hospodářského vládnutí. Jedna z klíčových otázek jakékoliv hodnotící tabulky je její legitimita. Je třeba objektivní institucionální rámec, ale mm, nejenom instituce musí být objektivné, objektivní, nezávislé a také tady musí být, ale také tady musí být určitá akademická výborná úroveň. Nejsou eh, žádné eh, pevně dané definice těch otázek, o kterých se tady bavíme. U fundamentálních práv eh, to platí méně, ale u demokracie ne, neexistuje žádný jediný ideální způsob, jak ji dosáhnout. A vláda zákona je sporný pojem, a dokonce veškeré, veškeré definice musí obsahovat určitou vágnost. Takže já zdůrazňuji, že ten požadavek na vágnost vede k tomu, že nelze vytvořit nějaký e, seznam prvků, které musí e, utvářet tento pojem. Nicméně jsou tady některé věci, které nejsou neutrální a ty je třeba přehlížet. A hlavní otázkou není, jaké indikátory, z jakých indikátorů eh, vybírat, ale eh, z jakých standardů. Takže jakmile eh, se pokusíme vytvořit nějaký takový seznam hodnot, o, kterém jsem, o kterých jsem hovořila, tak děláme něco pochybného, co se snadno politicky napadnout jako politicky a ideologicky zaujaté. Pokud jde o eh, ty přínosy eh, vágnosti, tak ona eh, neumožňuje těm, kteří ničí vládu zákona, se schovávat za určité definice členské státy, které jsou přeskovávány, často poukazují na jiné zahraniční případy a říkají, že se akorát půjčili, nebo že akorát kopírovali příklad sousedních zemí nebo jiných zemí ale eh, to oni eh, poukazují spíš tak jako eh, na stromy, než na les a neuvědomují si, že vybírají ty nejhorší postupy a tvoří takového Frankensteina. I když dostávají dobré známky za jednotlivosti od hodnotitelů. Abychom tedy zajistili legitimitu, tak bychom eh, měli tedy popsat, k čemu eh, toto není dobré. No, není to dobré pro eh, předvídání, pro řazení členských států a pro zjednodušenou analýzu jednotlivých zemí vůči sobě. Místo toho chceme provádět určité kvalitativní posouzení členských států a upozorňovat u každé e, země na konkrétní problémy. Další věc, o které se hovoří, je rovné zacházení s ženskými státy. E, používání dvojích měřítek e, delegitimizuje snahy o jakéhokoliv hodnotící tabulky evropské vlády zákona, nebo vlády zákona v zemích EU. No, až se bude používat tedy kolektivní prvek ve článku 7, tak se na to ukáže. Další otázkou je rychlost. Čím vyšší, e, čím kvalitnější jsou ta data a jejich posuzování, tím e, efektivní toto celé bude. Nicméně e, sběr dat má také určitou cenu, pokud jde o rychlost. A může to také způsobit určitě nezvratné škody, kdyby tam nastaly chyby ale také právní eh, důsledky eh, související s negativním hodnocením můžou eh, ztratit svůj dopad časem. Členské státy můžou, když to bude trvat dlouho, změnit zákony a, a mohou říci, že to posouzení neplatí, protože se neodkazuje na relevantní platnou legislativu. Nicméně měli bychom odolat tomu přístupu zaškrtávání kolonek. Vždycky budou nějaké kompromisy k, eh, nasazení, tedy k dosažení správné rovnováhy mezi rychlostí a kvalitou. Eh, řadu informací eh, lze také schromáždit stávajícími mechanismy. No, budou tam třeba dodatečné informace a my jsme pro žádné informací z řady zdrojů nad eh, rámec eh, tedy od státních aktérů, aktérů občanské společnosti. Eh, například od ombudsmanů, mediátorů a jiných ochránců práv. A také je tady Evropská agentura pro základní práva, Evropský ombudsman, například, nebo skupina článku 29. Všechny by tam měly mít rozhodující hlas. Vlastně této oblasti. Pokud jde o důkazní břemeno a, a zjištění relevantních zkušeností v oblasti z, vůči eh, tedy této problematice, tak pokud jsou nějaké eh, pochybnosti o poskytnutých informacích, tak eh, to důkazní břemeno se přesouvá na důklady na, na úřady členských států, aby přesvědčili členské státy respektive aby přesvědčili evropské orgány, že plní určité hodnoty. Ten akademický dokument eh, eh, nasnil tři scénáře, jak dosáhnout eh, těchto hodnot. V těch třech scénářích členské státy jsme také řekli, že Evropská unie a členské státy by měly být posuzovány tak, aby prohlubil legitimitu Evropské unie. Tak v tom prvním scénáři členské eh, státy eh, tady nemají problém eh, s vládou zákona ve druhé variantě. Jsou určité prvky, které jsou problematické. Pokud je o některé dílčí aspekty vlády zákona, například je země, která k ní směřuje, ale má zásadní porušování lidských práv, například, eh, že eh, vězni nemají eh, volební právo nebo v ústavě duševního zdraví jsou klecová lůžka. Tohle všechno nedoporučí mezinárodní organizace. Třetí scénář, který tady je, označený červenou, se kvalitativně liší od těch předchozích. Tohle je eh, stav eh, zmocnění se ústavního systému, eh, kde nefunguje, nefungují žádné systémy justice, ombudsmana a občanská společnost. Scénáře 1 2. Tam navrhujeme politiku slunečního svitu ze strany EU, která má paralizovat a vylučovat členské státy a kde eh, český stát to nemá pod, znač, pod svou kontrolou a je stejně jako EU. Ten třetí scénář je hm, velice odlišný a proto ta metodika musí eh, pokud se tady eh, systematicky podkopává demokracie a je tady, eh, jsou zásadně porušována lidská práva, nejsou eh, žádné důvody očekávat dobré, dobrou vůli těch vládnoucích sil a, a návrat k systému omezené vlády. A k předpokladu, že ti, kteří mají moc, chtějí také, se jich chtějí také včas zdát. A proto ten evropský mechanismus nebo článek 7 by začal být aplikovány. Tento proces by byl předvídatelný a transparentní. Ta diskuse by pořád mohla vést k meziinstitucionálnímu uspořádání určitému. Navrhujeme zřízení komise pro evropské právo, jsou nezávislé na evropských institucích a organizační model by mohl připomínat například Banánskou komisi nebo Serfeč. Pokud jde o, o opravná opatření nebo nápravná opatření, tak tak to je náš rámec, ale obyčejně je zde moc peněženky či kvazi ekonomické sankce, jako eh, je tedy seškrtání nebo zadržení evropských fondů. Zatímco ty monetární sankce nemusí být efektivní u všech členských států, zatím tahle eh, síla ekonomická by mohla být eh, velmi účinná, neboť hlavní, kteří mají problémy s dodržování nebo zajišťování vlády zákona jsou čistí příjemci z evropských prostředků. Děkuji vám. Thanks a lot. And before I give the floor... Děkuji vám a dříve než dám slovo kolegům z parlamentu, ráda bych dala eh, slovo panu profesoru Lorentu Pešovi z Middlesex University v Londýně, který bude prezentovat výzkumnou zprávu společnosti Milie o vytvoření mechanismu Evropské unie pro demokracii, právní stát a základní práva. Děkuji vám. Máme 10 minut pro prezentaci hlavních závěrů této zprávy. A hlavní e, poslání bylo trochu jiné. My jsme měli takový rámec, ve kterém jsme měli e, najít určité nedostatky před e, řešením možných, e, před nalezením možných řešení. Základními cíly byla makrodimenze. E, Eh, ani ne tak specifické monitorování nebo srovnávací přehled. My v podstatě jsme se snažili najít nedostatky a eh, vytvořit doporučení toho, kde jsou eh, hlavní hodnoty podle článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie. To je tedy první část zprávy, kde se věnujeme doporučením a schrnutí. A naše hlavní stanovisko, pokud je k tomuto, je, že Evropská unie má kompetenci v monitorování nebo v kontrole členských států a pokud eh, jde o článek dvě smlouvy o fungování Evropské unie, domníme se, eh, že rozsah působnosti by měl vycházet nejenom z národní judikatury, ale taky z evropské a mezinárodní judikatury a právních nástrojů. Věříme tedy, že členské státy Evropské unie mohou podléhat monitorování monitorování, monitorování Evropské unie v různých ohledech, v různých tématech. Mohou tedy být předmětem monitor, monitorování. A v části dvě této zprávy se věnujeme nedostatkům které existují v tomto rámci. My jsme se na ten rámec podívali jinak podívali jsme místo toho, abychom sledovali kontrolní, konkrétní nedostatky, zaměřili jsme se na nástroje, které chybí v evropské politice. Jde tedy o věci, jako například neexistující koordinace mezi evropskými institucemi. A abych byl zcela férový, myslím, že tato koordinace neexistuje vzhledem k tomu, že se předpokládá, že eh, kdo je členem Evropské unie, kdo do ní vstoupil, bude ctít článek 2. A takže tím pádem se nám eh, ten článek rozšířil na určité nedostatky, o kterých diskutujeme dnes to, ty předpoklady, ze kterých jsme vycházeli původně, už teď pravda nejsou a sledovali jsme tedy ty nedostatky eh, v souvislosti s konkrétními eh, nástroji. Já nebudu hovořit o eh, všech nedostacích týkajících se konkrétních nástrojů. Hledali jsme také nové nástroje a hodnotili jsme současné články nebo existující články, například 17, který se týká eh, jaderné bezpečnosti a další eh, články a sledovali jsme, pokud je třeba o článek 2 o smlouvě o fungování Evropské unie, zda jsou nějaké další pomocné mechanismy, které se ještě týkají Rumunska a Bulhar, Bulharska. A e, dívali jsme se na to z hlediska Evropské komise v roce 2014 a vlády zákona, e, tak jak oni, e, tak, tak jak ji sledovala komise a rada. Snažili jsme se maximálně, abychom předložili maximum řešení, a když se podíváme na slide, kde jsou všechny varianty, tak jsme se rozhodli, že nabídneme tři vertikální a tři horizontální možnosti. Vertikální možnosti jsou řešení, která se musí aplikovat v konkrétních členských státech. To znamená v konkrétních členských státech případ od případu individuálně. Čili vždycky jde o konkrétní nástroj, který se aplikuje v určitém členském státě, pokud je tam eh, eh, relevantní. Jde v podstatě o stávající eh, postupy prosazování eh, práva, eh, konkrétně článek 258 smlouvy o fungování Evropské unie. A eh, máme tady, týká se to států, kde se porušují lidská práva, tak existují určité donucovací postupy, které se aplikují v podstatě opakovaných porušení pro zachování ústavního státu. V tomto případě eh, by se uplatnila akce systematického, v případě systematického porušování. To je tedy první možnost. Další možnost, teď hovoříme o zlepšeném rámci eh, vlády práva, tak jak ho navrhuje komise. Zde hovoříme o právní jistotě a o mechanismu, který se zabývá vládou práva a jde o případy, kde je, je kdy, kdy se objevuje systematická hrozba. A jsou zde ještě dodatečná doporučení, která ve zprávě uvádíme a rád odpovím na vaše otázky, pokud k tomu, k této Eh, k této variantě budete mít další otázky. A ta třetí vertikální varianta se týká lepšímu financování skupin občanské společnosti. My zde žádáme, aby Evropská unie byla vnitřně konzistentnější a aby interně dělala i to, co dělá externě. A chceme, abychom byli ambicioznější a eh, pokud existuje určité financování, řekněme, tak eh, možná budou, by, mohly, by mohla občanská společnost a eh, skupiny v občanské společnosti využívat efektivněji tyto existující fondy. A bylo by eh, teď do určité míry je obtížné vzhledem k požadavkům, které se musí splnit, aby se k těmto eh, financím tyto skupiny dostaly. A kromě vertikálních máme i horizontální eh, varianty od nejméně do nejvíce náročných takovou tou nejjednodušší je požadavek na radu, aby revidovala způsob, jak se organizuje každoroční dialog o vládě e, zákona. E, například nedostatek transparentnosti by určitě nebo ta transparentnost a požadavek na ní by se eh, eh, platí a mě, transparentnost by se měla zlepšit. Eh, dále témata, která se vybírají v rámci dialogu a kterými by se měl dialog zabývat. Horizontální varianta číslo dvě jsou nové varianty spolupráce evropského a parlamentu a národních parlamentů. Jde o případy, kdy evropští poslanci a národní poslanci by se zabývali tématy podle článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie. A e, ta třetí varianta doplňuje vlastně tu první. Žádná z těch variant se navzájem nevylučuje. Ale e, to, jak jsem říkal, e, v podstatě jednoduše v tomto kontextu navrhujeme to, co, o čem už hovořila moje kolegyně, eh, to znamená, že chceme vytvořit eh, při, eh, všeobsahující monitorovací cyklus, který by zajistil zachovávání evropských hodnot pomocí srovnavacího přehledu. Takže bychom měli um, určitý permanentní mechanismus, který by platil ve všech členských států. Používala by se jedna akce obecně a každý by byl požádán, aby prokázal, že eh, splňuje ustanovení článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie a e, byl by to permanentní cyklus, jak jsem říkal, to znamená, že by pravidelně měly tyto státy e, toto poskytovat. Tím skončil můj výčet šesti variant a čekám na vaše otázky. Děkuji všem kolegům. To, co jste říkali, vidíme, že jde o velmi náročné úkoly, že zde eh, potřebujeme hodně aktérů, kteří by prováděli tyto eh, věci a že rovněž potřebujeme opravdu jednat. Nevím, zda kolegové se chtějí na něco zeptat. Pokud tomu tak není, chtěla bych něco já podotknout. Týká se to eh, toho bodu dilematu, kodaňského dilematu. Jde o to, zda je třeba na základě jakých kritérií a opatření je možné zjistit, zda eh, kandidátská země je schopná plnit požadavky eh, vlády eh, zákona, mm, ústavnosti a tak dále a základních práv máme kritéria, máme eh, kodenská kritéria a eh, ne, eh, jde o to, že jsou nedostatečná a nebo že je nedostatek politické vůle. Hovořili jsme o srovnávacím přehledu, ale nikoli v okoreňských kritériích jako takových. Takže to je prvek, kterým se musíme zabývat. A další věc, na kterou se musíme zaměřit. Kdy v článku 7 se zaměřujeme na mechanismy krize. Spousta velkých věcí se už stala a my se snažíme, nebo bychom se měli snažit, vytvořit něco jako mechanismus včasného varování. Protože ve všech našich členských státech, i když budou mít nejlepší vůli, se může stát, že určité rozhodnutí zachází příliš daleko nebo špatný, špatným směrem a myslím si, že v rámci toho srovnávacího přehledu by mělo být možné najít způsob, jak to napravit, tak, aby to neskončilo krizí nebo kritickou situací. Takže právě tedy si myslím, že tento mechanismus včasného varování by vytlačil na vlády a na členské státy a zabýval se tím, co my všichni dohromady můžeme udělat v oblasti lidských práv, základních práv a vlády práva. Takže to tedy můžeme udělat a pokud k tomu nikdo nechce nic dodat a nejsou ani žádné další otázky, eh, promiňte prosím, sedíte přímo přede mnou a já jsem vás přehlédla. V první řadě chci poděkovat autorům prezentace. Považuji to za velice důležité. Eh, můžeme pracovat na té zprávě. A plně souhlasím s tím, co bylo zmíněno před několika minutami, že toto není jen eh, pro naši byrokratickou představivost. Je to potřebný systém eh, včasného varování. Já se na to dívám z polské perspektivy a po dobu mnoha let nám bylo všem zřejmé i všem politickým skupinám, že jsou to určitá pravidla související s právním státem demokracií, rovnováhou mezi všemi složkami moci. A teď se ukazuje najednou, že je hodně problémů. Myslím, že musíme být eh, stát eh, za našimi občany a být spolu. Je, jde o demokracii, ne, nejde jenom o nějaký politický boj. Čili zní to jako politické prohlášení, ale já myslím, že je důležité zkrátka, abychom na tom pracovali, abychom se přizpůsobili reálné situaci, reálným eh, možnostem hodnocení té situace. Děkuji, Sofie, za vaši iniciativu. Pokud si vzpomínám na naši první diskuzi, jak jste představila ten pakt eh, o demokracii, to je také důležité. Že nejde jenom o to, aby evropské instituce měly nějaké nástroje, hodnotící mechanismy, ale také jak zapojit státy a je samotné občany do toho procesu posuzování mechanismu eh, na posuzování demokracie. Děkuji. A Sofie Intvald chce také něco říct. Není to otázka, protože já jsem s výzkumným týmem a autory zprávy eh, v kontaktu, ale to, co mě zaujalo, je ta skutečnost, že článek 2 je zahajujícím článkem smlouvy. Článek 1 říká jenom dobrý den, článek 2 je to, o co jde. A přitom čtu zprávy, v různé zprávy, kde se říká, ne, není možné najít eh, vhodný právní základ pro eh, uvedení těchto hodnot v praxi. Takže já jsem volila ten nástroj instituční dohody, snažila jsem se to trošku dát dohromady, trochu jako to frankensteinské monstrum, ale je divné, velmi divné, že neexistuje ucelený soubor pravidel přímo ve smlouvách. Protože ono to není jenom o to, jak eh, najít nějaký způsob, jak postihnout nějaký stát, eh, který je ne, eh, jaksi v tomto ohledu nedisciplinovaný, ale také jak definovat ty hodnoty i pro jednotlivé občany. Jistě, že se to může vyvíjet v průběhu času. Třeba právní stát. Jistě, nemůžeme to dát do matematické formule, ale podle mě je to jasné. V rámci určitých mantinelů se dá říct, jaký je, co to znamená, jak má fungovat justice a tak dále a tak dále. Dá se to definovat jenom prostřednictvím dialogu a ale smlouva vůbec s ničím takovým nepočítá. Jsem velice vděčná za eh, tu práci, kterou jste do toho vložili, protože přece jenom krůček za krůčkem to dáváme dohromady a rýsuje se z toho pomalu něco, co, by, co snad bude fungovat. A já budu více než vděčná za vaše další vstupy. Ten text je v, k dispozici od Redeška Naleznete ho zatím na Twitteru, ale brzy to bude i na parlamentních stránkách. Můžu vám to eh, zaslat, pokud budete chtít. Děkuji, Sofie? Nevím, eh, zda některý z našich řečníků se chce vyjádřit k jedné z těch poznámek. Velmi stručně. Zmínil se, zapomněl jsem zmínit, že jsme se nezabývali ještě eh, možností změny smluv ohledně nedostatku mechanismu včasného varování bych nesouhlasil s tímto popisem. V tom, že už máme dva systémy. Jeden, který nechceme používat, to je článek 7.1. Dá se spustit, pokud bude eh, hrozit systémové porušení evropských hodnot. Ale pak už to nepoužívalo po Jorgovi Hydrovi ale zatím ještě nedošlo k takovému porušení. A pak Barl by se rovněž argumentovat, že právní rámec komise je dalším mechanismem včasného varování. Jsme teď ve fázi jedna mechanismu, kde jde o schromáždění údajů zájmu stanovení, jestli existuje potenciální systémové porušení e, právního státu. Takže možná už jich máme až příliš. A poslední připomínka, pokud jde o vágnost té definice, tak ano, tam souhlasím. Myslím, že se můžeme shodnout, no většina mezinárodních organizací se do, eh, shodla na jakési právní e, definici toho státu práva, že je tam nezávislá justice, nezávislý soudní systém. A není to ta koncepce samotná, která by byla příliš otevřená. Jde spíš o to konkrétní plnění, když které případ od případu musím se podívat na jednotlivý případ a říct, zda tento eh, podkomponent eh, byl porušen nebo ne. Ale jinak, aspoň osobně řečeno, si myslím, že to není úplně tak eh, mlhavý, mlhavá koncepce, nebo rozhodně to není nějaká neoz, nezdůvodnitelná koncepce. Jistě to bude vždycky výzva, protože i když máme jasná opatření, a vy jste chtěl také něco ještě dodat. Tady chtěla. Ano, děkuji. My jsme zohlednili korenská kritéria při přípravě zprávy. Samozřejmě jsme jsme nemohli představit celou zprávu všech 180 stránek, ale ano, s jenom s drobnou výhradou, s drobnou změnou, možná tomu neříkat kodenská kritéria pro další členské státy, protože to není středoevropská záležitost. A je tu důležité rovné zacházení se všemi členskými státy bez ohledu na to, kde vstoupili. A pokud jde o ty prvky eh, z právního státu, státu práva, tak já souhlasím se spravodajem. V podstatě všichni se shodnou na tom, kdy, se, kdy, je, poru, kdy je to porušeno, kdy dojde k odchylce. Ale jistě jsou dobré indikátory, seznamy indikátorů. Benátská komise přišla s vynikajícím seznamem ukazatelů a pod složek. Ale možná trošku nedo, eh, neschoda s panem Pešem a se spravodajkou Intvelt je v tom, že důraz by měl být kladen na indikátory standardů a na posuzování členských států případ od případu. Děkuji. Já vám také děkuji, děkuji za podporu, nesmírně důležité pro vytváření našich vlastních zpráv tady v parlamentu. Myslím, že určitě nás čekají další podnětné debaty v dalších týdnech a měsících zde v parlamentu i, více poté společně. Nakonec zespějeme jistě k dobrému rozhodnutí. Děkuji za, za to, že jste se dostavili. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat. Nyní, kolegové, Náš další bod má začít ve čtyři. Někteří kolegové se připravili možná až na čtvrtou, takže budeme muset přerušit naše zasedání. Prosím, vraťte se eh, přesně ve čtyři. A teď si můžete dát kávu.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 So, dear colleagues, it's the last point on our agenda for this afternoon's. Takže kolegové, dostáváme se k poslednímu bodu na dnešním odpoledním pořadu jednání. Je to prodej občanství v evropských eh, členských státech a obvinění z korupce při vydávání povolení pobytu a eh, vydávání víz na konzulátech členských států a potenciální bezpečnostní dopady eh, pro Evropskou unii. Takže situace v některých členských státech vyvolává obavy mezi některými členy LIBE a koordinátoři proto rozhodli tuto záležitost zařadit eh, do našeho pořadu jednání. Budeme mít výměnu názorů s komisí, abychom si udělali jasno, co o této věci je známo. Poté ti, kdo se budou chtít účastnit eh, rozpravy, dostanou slovo. Nejprve však slovo dostane zástupce komise Jem Katerina Dimitra Kotopulo a pan Bruvas. Takže paní Dimitra Kopolo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně nahrazuji tady paní Dimitra Kopulu, já jsem ovšem paní Helmut ze stejného oddělení. A je tu se mnou ještě kolega z DG Home, který se bude zaměřovat na ty bezpečnostní otázky. Takže občanství na prodej. Jak potvrdil soudní dvůr, v rot, případu Rotman každý členský stát musí stanovovat podmínky pro nabítí a ztrátu vlastního občanství státní příslušnosti, ale e, při výkonu této kompetence musí být brán ohled na evropské právo. Udělovat e, toto členství znamená vlastně udělování také evropského občanství a všechno, co s tím souvisí, včetně práva na svobodný pohyb, práva na u, usazení, práva na volby v evropských volbách a v místních volbách v zemi bydliště. Takže takováto rozhodnutí nejsou neutrální eh, vůči jiným členským státům a Evropské unii jako takové. Respektujeme autonomii členských států, je však naší povinností hájet také náš společný status, status evropských občanů. Komise očekává od členských států, že budou využívat svoji výsadu, udělovat občanství v dobré víře a v duchu spolupráce s dalšími členskými státy a s Evropskou unii. Měly by být zohledněny normy a závazky, jimiž jsou svázány v rámci evropského práva a kritérii, na nichž jsou stavěna práva o státní příslušnosti. To vyžaduje také jednoznačnou vazbu, přirozenou vazbu mezi žadatelem a tímto státem. Tato vazba musí existovat. Od roku 2014 komise analyzuje takzvané, takzvané eh, systémy investorů občanů, v případě tedy malckého systému, který uděluje občanství dokonce investorům za určitých eh, okolností. A byl tu nyní nárok vznesen, aby i opravdová vazba byla součástí tohoto systému. Například eh, požadavek předchozího bydliště alespoň 12 měsíců před eh, získáním občanství. Komise také posoudila eh, investiční systémy v dalších členských státech a vede dialog s jedním specifickým členským státem, který nyní uděluje eh, občanství pouze za investice, a to je Kypr. Komise nyní vede tento dialog s Kyprem. Okonalo se několik zasedání mezi komisí a kyperskými orgány v průběhu roku 2014 a 15. Na základě výsledku tohoto dialogu komise zváží, jaké další kroky má přijmout. I nadále monitorujeme fungování těchto systémů v Evropské unii a dáme výboru další aktuální informace, až to bude potřeba. Nyní za DG Home se vyjádřím k tomu druhému aspektu. Druhý aspekt je udělování povolení pobytu či dlouhodobých víz, takzvaných eh, zlatých víz investorům, což opět spadá do národní kompetence členských států. Tato zlatá víza jsou, nejsou šengenská víza, eh, týkající se pobytu dalšího než tři měsíce. Vydávání těchto víz nebo povolení členskými státy není harmonizováno na evropské úrovni a na členských státech, aby stanovili ty podmínky pobytu příslušníků třetích zemí, kteří chtějí investovat v této zemi a žít, se trvá tam déle než tři měsíce. Ale existují eh, určité bezpečnostní doložky vzhledem k možnostem cestování v šengenské oblasti. Obecně to neumožňuje um, bydlet a existovat mimo ten stát, který to vydal. Mohou cestovat pouze na maximálně 90 dní do jiných eh, členských států a musí splnit všechny vstupní požadavky na krátkodobý pobyt. Pokud nesplní Eh, ten člověk podmínky vstupu ve třetím státě, eh, v jiném členském státě, tak eh, musí ten členský stát, který to vydal, ho přijmout zpět na svém území. Evropské právo také umožňuje zakázat vstup na své území a vyloučit občany třetích států, ty, aspoň vůči těm občanům, kteří představují eh, ohrožení jej, jejich území. Pokud jde o dlouhodobé pohyby, tak eh, povolení nemůže nikdy znamenat povolení pobytu v jiném členském státě. Pouze ti, kdo mají evropské povolení, mohou poté žít v jiných členských státech, než těch, který vydal uh, tu, to povolení pobytu. Nemá to nic společného s těmi národními povoleními eh, dané, danými investorům. Evropský, celoevropský pohyb, eh, eh, pobyt může být udělen pouze v rámci příslušné směrnice a požadavky jsou přísné. Například pobyt v dané zemi alespoň pěti let. Nyní mi dovolte obrátit se na otázku, která se s tím to je pro tento výbor nejvíce relevantní a to jsou bezpečnostní eh, ohledy. Prevence a boj s korupcí je jednou z priorit Evropské komise. Komise aktivně monitoruje členské státy a jejich integritu a protikorupční eh, politiky prostřednictvím zpráv, která poprvé byla vydána v roce 2014 a dále hlavní mechanismus, který komise využívá při řešení korupce, se eh, týká evropského semestru pokud je to relevantní, a opatření, která jsou podporované evropskými fondy. Pokud se objeví obvinění z korupce, tak příslušné orgány národní musí vyšetřit tento případ a e, případně nahradit jakoukoliv škodu, která vznikla trestní činou činností. Komise nemusí zasahovat, protože je to součástí národní kompetence. V některých členských státech tato vyšetřování vedla ke změně národního právního rámce. Například v Portugalsku eh, po skandálu v roce 2014, který vedl eh, až k rezignaci ministra vnitra. Ovšem korupce podkopává státní, eh, právní stát a potenciálně i bezpečnost evropských občanů. V případě korupce při vydávání krátkodobých výsetím tím také podkopává šengenská aky. Boj s korupcí je tudíž významným aspektem této celé záležitosti. Než bude vydána národní povolení pobytu, musí být konzultován šengenský informační systém. Členský stát by neměl vydávat povolení k pobytu osobě, která má záznam šengenského informačního systému. A vzhledem tomu, že, se, že jde vždycky o investice v členských státech, tak eh, také platí na všechny transakce eh, právo proti praní špinavých peněz. Kromě toho, národní protikorupční politiky jsou monitorovány a podporovány na evropské úrovni prostřednictvím několika nástrojů. Jak již bylo zmíněno, komise monitoruje integritu členských států a protikorupční politiky prostřednictvím svých zpráv, ale také evropští partnery a evropská kontaktní místa, jejich síť hrají tuto roli, protože jsou platformou boje proti korupci se společným cílem eh, boje s touto metlou. Tyto sítě sdílí informace, fungují napříč hranicemi při rozvoji strategií a profesních standardů a předkládají doporučení. Kromě toho rada vydala také příručku nejlepších postupů při uh, samohodnocení postupů proti korupci a posílení na posílení integrity. Frontex také zadal několik studií na boj s korupcí při eh, ostraze hranic. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za to, že jste odkázal také na rozdíly mezi občanstvím a takzvanými zlatými vízy. To je eh, důležité nestrácet ze zřetele. A nyní se obrátím na eh, poslance a jako první Roberta Mecola. Děkuji vám, paní předsedkyně, a ráda bych poděkovala také komisi za to, že přijala naše pozvání, aby se dnes účastnila, protože toto téma je velmi důležité a velmi aktuální. Prodej občanství eh, je věc, která je velmi znepokojivá, protože evropské občanství přináší určitá práva, kterých není možno se vzdát eh, nebo která není možné prodávat. Eh, na občanství je v kompetenci eh, členských států, ale jde o práva Evropské unie. A jak komise říkala před pár lety a jak já se domnívám, nezáleží na výši vašeho Eh, bankovního konta. Eh, my jsme velmi skeptičtí, pokud jde o takovéto modely, protože je zde spousta problémů, pokud jde o transparentnost. A proto, aby to byla schůdná možnost. Není to věc jasná. Nevíme, kdo si kupuje občanství eh, v naší zemi, mojí země, v zemi na Mart na Maltě je takto obava, nebo je toto znepokojení ještě větší. A jde totiž o e, propojení na dotyčné země. E, takže moje otázka e, na komisi je následující a může odpovědět teď nebo později. Je komise spokojená s tím, že, eh, komis, že lidé, kteří si kupují pasy, eh, mají přímé spojení s dotyčnou zemí. Eh, nejde o určité období, kdy má povolení k pobytu, ale jde o to období, kdy ti lidé opravdu musí fyzicky v té zemi být. Jaký důkaz toho, že tam opravdu jsou, se vyžaduje. A pokud jde o bezpečnost, má komise přehled o tom, zda se dělá nějak nějaká due diligence. Jaké postupy due diligence existují nebo se používají, lépe řečeno. Aha. Zástupce komise se, zmi, se zmínil o e, korupci. E, pokud, když si připomeneme skandál e, e, s do, panamskými dokumenty, tak vidíme, že potřebujeme e, bezpečnostní pojistky a potřebujeme, aby opravdu existují, aby e, to e, zabránilo takovýmto akcím multisocialistické vlády. Muriam Dali má slovo. E, děkuji Brigit a děkuji zástupcům komise za to, že dneska přišli a objasnili tuto otázku, o které hovoříme, protože ano, souhlasíme, že, že je znepokojivý prodej občanství bez něčeho dalšího a jak komise správně připomínala, hlavní téma, o kterém se tady hovoří, se netýká úplně konkrétních členských států, protože když se podíváme na různé modely, které se používají, je jich mnoho a komise se o nich zmínila. A v tomto smyslu bych se chtěla zeptat komisi, která hovořila taky o malckém eh, investičním programu pro jednotlivce, eh, jaký je eh, postoj k MIMO, což je program nebo konstatování, dokument, který vyšel v roce 2014 a kde se hovořilo o tom, že je reference týkající se nutného určitého pobytu v určité délce před získáním e, eh, malckého povolení k pobytu a e, rovněž e, zástupci komise přivítali Eh, změnu eh, požadavků, protože eh, jdeme v duchu seriózní spolupráce a chtěli bychom se ujistit, že komise to takto bere. A rovněž se chci zeptat, zda komise potvrdí, jak jsem pochopila z jejího vystoupení, že jsou spokojeni, s tím opravdovým propojením na programy, které v Maltě v tomto smyslu existují. Vím, že jsou určité obavy, pokud jde o Kyprus, Kypr a tento program. Znamená to tedy, že tříměsíční období, které eh, Kypr eh, požaduje po lidech eh, před udělením občanství, a jde o občany třetích zemí, aby ho získali, tak eh, komise říkala, že se kromě toho zkoumají je další modely. A jaké další modely kromě tohoto tedy se skledují? A pokud jde o bezpečnostní obavy, je velmi jednoduché mluvit o korupci, ale E, komise říkala, že to analyzuje a že když je podezření na komisi, tak komise sama, e, předpokládám, e, to analyzuje. Chtěla bych se zeptat, zda to tak je. A pokud komise potvrdí, že Interpol a Schengenský informační systém mají pod kontrolou tento proces vydávání víz. Děkuji a chtěla bych přidat ještě další otázku. Slyšeli jsme, že jsou rozdíly mezi přímým získa, eh, získaním přímého občanství a mezi placením za zlaté vízum nejde o evropské výzum a nemáme žádné právo to přímo kontrolovat. A komise eh, se, eh, nebo měla na mysli především podezření z korupce. Je to věc, o které eh, diskutujeme už měsíce a k těm migračním záležitostem teď ještě máme spoustu práce s tímto, protože potřebujeme vědět, kdo do našich zemí přichází. Takže do této míry eh, jde o národní víza a národní občanství, ale je to, je možné, aby ti, kteří platí, eh, přijali určitou akci v různých členských státech, takže mohou obchadovat, řekněme, v různých zemích a eh, toto může ovlivnit jejich chování v dalších členských zemích. Chci se tedy zeptat, zda máte, eh, berte v úvahu eh, různá kritéria, zda udělování těchto víz je v zájmu eh, všech evropských zemí, nejenom dotyčné jedné země. Nejsou zde žádné další připomínky ani otázky, takže dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Takže k těm otázkám týkajících se občanství na prodej. Říkala jsem, že teď s zkoumáme, nebo lépe řečeno vedeme dialog s jedním členským státem, konkrétně s Kyprem. A pokud jde o jiné členské státy, tak se informujeme a monitorujeme situaci, ale jenom jediný stát eh, dává naturalizaci nebo občanství jenom za investici. A tím státem je Kypr. A vaše otázka týkací, týkající se opravdového eh, pobytu v dané zemi. Fakt je, že eh, existence skutečné vazby eh, mezi žadatelem a zemí je na tom žadateli. A Samozřejmě se dělá due diligence a ty metody eh, by měly být stejné jako v případě běžných žadatelů. To zahrnuje faktury, registraci eh, ve škole, eh, mobilní telefon, to členství v různých klubech nebo organizacích a tak dále. A zase je na národních organizacích, na národních orgánech, aby posuzovali konkrétní případy, případ od případu. A pokud jde o due diligence a občanství v maltských případech, dám slovo své, kole, své kolegyni. A potom Interpol a Schengenský informační systém. Ten výzový informační systém a šengenský informační systém musí být eh, zachovávány nebo respektovány. To znamená, že, po, že, že se nemůže nebo nesmí vydat povolení k pobytu občanovi třetí země v rámci tohoto modelu, eh, pokud eh, ta osoba, jakým způsobem je závadná v šengenském informačním systému. Pak jsou tady ještě další témata, ke kterým se můžeme vrátit. A e, propojení na e, migrační e, problém. Samozřejmě docházelo ke zneužívání obchodních aktivit a, určit, a byla určitá chování, která ovlivnila i další země Eh, týkalo se to šengenského informačního systému taky. Mikrofon, prosím. Objevují se dodatečné otázky od kolegů, takže vám děkuji za tento přehled. E, možná v budoucnu budeme mít zájem o další e, zjištění. E, budeme se chtít dovědět víc o zlatých vízech, ale myslím si, že pro dnešní odpoledne můžeme ukončit tuto schůzi. Přeji vám hezké odpoledne a Miriam chce něco ještě říci, než dokončíme. Komise v jednu chvíli říkala, že zkoumá, řadu modelů. I když nám nemohou teď přímo odpovědět, tak by nám mohli poslat písemnou odpověď toho, jaká ta, jaké ty modely zkoumají a v jakých zemích, kterých zemí se to týká. No, protože je více zemí, eh, kterých se týkají zlatá víza, i když ne třeba prodej občanství můžete něco alespoň vágně říci, e, e, nebo pošlete písemnou informaci. Jak už jsem říkala, my to nešetříme v tom smyslu, že bychom hodnotili právní situaci a vedli dialog v různých členských zemích. My sledujeme situaci, nebo řešíme problém jedné členské země a pokud jde o Kypr tedy, tak prověřujeme, získáváme informace a když máme, kdybychom měli jakékoliv pochybnosti, tak samozřejmě bychom eh, zahájili dialog s další příslušnou zemí, které by se to týkalo. Ale teď nemáme žádné indikace, že by se to nějakým způsobem mělo rozšířit. Děkuji vám za tuto dodatečnou informaci a nyní eh, končím tuto schůzi. Děkuji vám za dnešní odpolední účast. A nezapomeňte, prosím, že příští schůzi budeme mít ve Štrasburku pondělí odpoledne v 7 hodin.